A jako další bod na programu máme zprávu pana Van Dalena, strategické cíle a doporučení pro politiku v oblasti námořní dopravy do roku 2018. A prvním řečníkem je pan Van Dalen jako zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. O evropské politice v oblasti moří. Eh, můžeme hovořit velice dlouho, nicméně budu hovořit o klíčových eh, otázkách. Jednak je to důležitost daného sektoru. 80 eh, dopravy je přes moře a evropská flotila představuje 41 veškerého světového loďstva. 40 veškerého zboží je převáženo prostřednictvím námořních lodí, takže hovoříme o velice důležitém sektoru, který musí konkurovat celému světu, čili musíme se zaměřit především na konkurenci. Víme, že země po celém světě používají nejrůznější způsoby, jak podporovat svá loďstva. Pokud budeme používat takovéto praktiky v Evropě, tak to bude trvat pouze několik let, než naše lodě budou eh, jezdit pod jinými vlajkami, jak je tomu v Hongkongu nebo v Singapuru, což by našemu loďstvu nepomohlo. Také by to ovlivnilo další činnosti jednak eh, pojišťovny, banky, přístavy, logistické společnosti, eh, vzdělávací zařízení, společnosti, které se zabývají oblastí inovací a zlepšováním ekologických aspektů. Všichni by utrpěli velké zprávy, ztráty, pokud by nás naše lodstvo opustilo. Čili má zpráva požaduje, aby členské státy používaly své vlajky, chceme také používat eh, zdanění tonáže, zdanění příjmů, státní podporu rejdařům a tomuto sektoru. To znamená, že by tyto klastry byly z dlouhodobého hlediska zajištěny. Chtěl bych vědět, kdy Evropská komise připraví pravidla pro státní pomoc pro námořní přístavy. Tento návrh by se měl připravit na podzim, ale nevím jakého roku. Co je pro mě důležité, státní pomoc musí být především transparentní a musíme také zavést pravidla odpovědnosti. Nemá cenu podporovat terminály, které se nepoužívají, nebo přístavy, které jsou blízko třetím zemím. To je jako, eh, kdybychom peníze vyhazovali doslova oknem. Čili, paní předsedkyně, chtěl bych se vyslovit k odstavci číslo 5. V anglickém textu se hovoří o vlajkách, které jsou používány určitými státy, flag of convenience, ale v podstatě se má hovořit o takzvaných nestandardních lodích, protože co nechceme, jsou lodě a vlajky, které nebudou používat eh, jinak bezpečnostní sociální standardy. Bavíme se o kvalitě vlajek a o takzvaných eh, levných vlajkách. Zcela jistě to není automaticky takzvaná convenience flag. Je tady další klíčový bod na závěr. Tento sektor musí být také atraktivní pro mladé lidi. V Evropě nám stárne populace, musíme tedy udělat eh, mnohem více pro, pro něco pro naši mládež. V podstatě musíme informovat o námořním sektoru a z tohoto důvodu jsem velice potěšen, že rejdaři, majitelé lodí, již zahájili nejrůznější kampaně na úrovni základních škol, o tom, co znamená pracovat pro námořní dopravu. Čili eh, těším se na rozpravu a těším se na vaše poznámky. Děkuji a nyní pan komisař Píbalks. Vážení poslanci, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za jeho skvělou práci na této otázce, která je velice důležitá z politického hlediska. Strategie v oblasti nábořní dopravy do roku 2018 bude také využita eh, v strategii komise do roku 2020. Chceme se zabývat také dokumenty v oblasti dopravy. V podstatě eh, tato oblast je zcela strategická a pochopitelně evropské lodstvo je naší silnou stránkou a je jasné, že bychom měli maximálně využít toho, co jsme vybudovali v minulosti. Je důležité také v budoucnosti, abychom se zaměřili na trvalé udržitelný rozvoj a také výkonnost evropského lidstva. To znamená, aby bylo bezpečné, výkonné, aby bylo ekologické, aby naše námořní služby fungovaly v tomto duchu. Chceme zajistit také kvalifikovaná pracovní místa v této oblasti, chceme zajistit eh, inovace v námořní dopravě. Pochopitelně musí naplňovat eh, ekologické cíle a komise vždy zdůrazňovala potřebu, abychom měli globální řešení především eh, v oblasti snižování skleníkových plynů. Musíme pracovat na této strategii a pochopitelně tato strategie byla vypracována ještě před ekonomickou krizí. I v rámci ekonomické krize tato strategie dále platí. Musíme se zaměřit na zlepšení eh, mezinárodního pořádku. Musíme eh, bojovat proti protekcionářským tendencím, pirátství a dalším nekalým praktikám. Musíme reagovat na tyto otázky prostřednictvím eh, dialogu s našimi hlavními obchodními partnery. Vítám závěry, které učinil výbor pro dopravu, vítám také tuto zprávu a mohu vás ujistit, že Celá řada otázek již byla řešena na půdě komise prostřednictvím eh, implementace naší strategie, což je velice důležité pro lodě, což je důležité také pro námořní eh, dopravu bez překážek. Evropská komise začala také pracovat na sociální agendě v námořní dopravě a také na iniciativě v této oblasti. Komise chce tyto projekty předložit v roce 2011. Chtěl bych také odpovědět na otázku státní podpory eh, v roce 2010. Na jedné straně máme hlavní směry z roku 2004, ty nevyprší v roce 2011, i když komise uvádí, že dojde k revizi eh, během sedmi let. Dále stávající krize má také neblahý dopad pro naše loďstva. Musíme být velice obezřetní v našem přístupu. Prostřednictvím konkrétních opatření připravujeme cestovní mapu, jak implementovat tuto strategii. Chceme ji vydat letos v létě. Děkuji mnohokrát. I thank you, commissioner. Děkuji, pane komisaři. A nyní máme mluvčí za jednotlivé politické skupiny. Nejdříve pan Komucakis, prosím, za EPP. Děkuji. Děkuji, pane předsedající S velkým zájmem jsem si vyslechl toto vystoupení pana komisaře. Námořní doprava, ano, máte pravdu, je důležitým sektorem pro evropské hospodářství a Evropská unie rozhodně musí chránit tuto důležitou roli tohoto odvětví. Ale samozřejmě má také zájem na tom, aby zachovala odpovídající úroveň námořní dopravy. A proto, pane předsedo, drazí kolegové, musíme si udržet eh, svou vůči roli v oblasti námořní dopravy a proto potřebujeme adekvátní strategii v oblasti námořní dopravy. Zpráva, o které dnes diskutujeme, která byla dnes drtivou většinou přijata ve výboru, je zprávou, která se ubírá správným směrem. Ten text bez jakýchkoliv změn a pozměňovacích návrhů odpovídá plně požadavkům na jasnou linii v této oblasti. Samozřejmě, evropská námořní doprava má před sebou tři velké výzvy. Především musí dosáhnout větší konkurenceschopnosti. Volná soutěž je kyslíkem pro námořní dopravu. Ale často jsou potřebné státní podpory, protože často je nutno čelit eh, nekalé konkurenci ze strany třetích zemí. A proto tady musíme zachovat eh, státní dotace, veřejné dotace, protože pomáhají námořní dopravě zachovat konkurenceschopnost. Druhá výzva, před kterou stojíme, je potřeba zlepšit profesní vzdělávání, odborné vzdělávání těch, kteří pracují v námořní dopravě. Pozorujeme obrovský nárůst eh, počtu mladých, ale potřebujeme dynamickou politiku. A ta zpráva podle mě jde správným směrem, i pokud je odborné vzdělávání. Děkuji. Socialisten, tři minuty, bitte. Pan Fleckenstein za socialisty, tři minuty. Eh, prezident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar. Eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, já vítám to, že v budoucnosti budeme mít strategii pro námořní dopravu, i když si na hlasování budu muset ještě chvíli počkat. Vítám také to, že Eh, se to, o, že to bude ovlivňovat také budoucí podobu Bílé knihy o budoucnosti dopravy. Tady jde o strategii do roku 2018, tím by se měly stanovit takové podmínky, tak, aby náš sektor námořní dopravy byl konkurenceschopný vůči eh, zbytku světa. A já si myslím, že by se tyto rámcové podmínky měly odvíjet jednak od ekologických standardů, a také od sociálních eh, standardů, tak abychom měli kvalitní námořní dopravu. Dovolte mi, abych se k tomu vyjádřil podrobněji. Víme, že námořní doprava je ekologická a proto by jedním z našich cílů mělo být, abychom posílili tuto dopravu a tím bojovali proti klimatickým změnám. Jsem také výslovně pro to, abychom vytvořili systém pobídek například eh, infrastrukturu v našich přístavech eh, a tím tedy komisi pověřili tím, aby se zabývala tím, co je možné eh, na těchto místech změnit. Dále v oblasti mezinárodní konkurenceschopnosti bychom měli zajistit další udržení našeho podílu námořní dopravy. A proto by komise měla zpracovat eh, hodnocení dopadu například o námořní dopravě v oblasti eh, Severního a Balckého moře. Víme, že bychom neměli přijímat žádná opatření, která by byla kontraproduktivní, nebo která by vedla k tomu, aby doprava byla přepravována po silnicích. A ještě na závěr jeden bod, který je pro mě zejména důležitý. Jde o zapojení eh, evropských přístavů do sítě. Ten víme, že námořní přípravy jsou velmi důležité uzly eh, v dopravním systému a myslím, že mohou účinně plnit svou úlohu pouze pokud je usnadněna eh, modalita. Mohl bych tady jmenovat celou řadu faktorů, ale Eh, v první řadě bych chtěl pogratulovat k této zprávě. My jsme se na ní podíleli, ale eh, neměli bychom přijímat další pozměňovací návrhy. Děkuji vám. A teď paní Savisar, pokud je tady v místnosti. Mají tady liberálové eh, někoho, kdo za ně vystoupí? Paní Paulsen? Tak já jsem eh, paní Meissner, ani jsem nežádala o řečnický čas. Myslím, že paní Savisár eh, předloží svou zprávu písemně. Můžu mluvit jejím jménem? Někdo měl mluvit za ALDE, paní Savisár. Pokud tady není, tak přistoupíme k dalšímu řečníkovi a potom na závěr můžeme dát slovo i vám. Mně to nevadí. A já bych měla mít nárok na řečnický čas také jako koordinátorka. Paní Savisár eh, sepsala svou zprávu a předala to předsednictví, jestli se nemýlím. Yeah. Takže se dostáváme k další politické skupině, k zeleným a potom bude mít slovo paní Meissner. Souhlasíte? Dobře, děkuji. Takže za zelené pan Beset, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Skupina Evropských zelených podporuje bez výhrad zprávu a doporučení pana Van je to vyvážený text, který je výsledkem úzké spolupráce, kterou pan Van Dalen dokázal vytvořit s ostatními politickými frakcemi. My tuto zprávu podporujeme, protože dobře hovoří o základních aspektech evropské námořní politiky, to znamená velké zvýšení námořní dopravy, a to jak na mezinárodní úrovni, tak uvnitř EU a navíc eh, se má toto vyvíjet v prostředí, kde nebudou obětovány sociální aspekty. Musíme jako ve všech oblastech uplatňovat i v oblasti námořní dopravy trvale udržitelný rozvoj. Tento text otevírá pozitivní směry, aby námořní doprava do roku 2018 se rozvíjela v těch nejlepších podmínkách. Důležitý je pro nás především boj proti zneužívání eh, vlajek eh, třetích zemí. Také vítáme ochranu proti piráctví a také politiku na úrovni Evropského jednotného moře. Je také důležité věnovat pozornost propojení evropských přístavů s vnitrozemím. Také podporujeme zjednodušení administrativních pravidel pro vstup vjezd a výjezd evropských přístavů. Také podporujeme trvalé vzdělávání těch, kteří pracují v oblasti námořní dopravy a také podporujeme důležitost, která je věnována ekologickým otázkám. Všechno to, co se ubírá směrem podpory a vytvoření konkurenceschopné námořní dopravy, která bude konkurovat letectví, to vše vždycky najde naše podporu. Zpráva pana Van Dalena uplatňuje správná opatření, reaguje na globální klimatickou výzvu, na níž je námořní doprava jednou z odpovědí. Je to dobrý nástroj proti globálnímu oteplování. Je nám jen líto, že pozměňovací návrh, který jsme předložili, aby se oblast námořní dopravy začlenila do systému výměny kvót na Eh, kvóty, tedy těch eh, plynů, nebyla přijata ani komisí, ani zpravodajem. Z tohoto hlediska, nebo podle nás, by žádný ze sektorů neměl být vyloučen ze společných pravidel. A stejně jako silniční doprava, tak i námořní doprava, i když eh, produkuje malé množství emisí, i tato námořní doprava by se měla podílet na úsilí o snižování emisí. Takže předkládáme tento pozměňovací návrh ve jménu parlamentu. The... Mr. Henin. Děkuji mnohokrát a za GUE na tři minuty pan Henin. Pane předsedo, je eufemismem říct, že Evropská unie potřebuje opravdu dovou strategii na rozvoje námořní dopravy. Jedná se o velmi důležitou oblast pro budoucnost naší unie, pokud jde o naši nezávislost a ochranu životního prostředí. Tato strategie musí být globální, aby byla efektivní a musí se týkat budování lodí, přístavů, zaměstnanosti, bezpečnosti a tak dále. Směrnice, která se týká liberalizace přístavních služeb v roce 2006. To je základ veškeré evropské strategie v oblasti námořní dopravy. Náš parlament vyzývá komisi, aby pokračovala ve svém boji proti zneužívání vlajek třetích zemí. Nicméně tento boj by musel opravdu začít. A nejedná se jen o zneužívání, proti kterému bychom měli bojovat, jedná se o boj proti existenci této praktiky. To znamená, pokud to nepotlačíme, tak všechny naše snahy v oblasti bezpečnosti budou pouze na papíře. Pokud jde o podporu státu tomuto sektoru, tak ta zde musí být uplatňována, aby se podpořila vzdělanost eh, našich eh, námořníků a dalších pracujících, protože skutečnou eh, Skutečným pokřivením konkurence nejsou státní dotace, ale sociálně environmentální dumping. Bezpečnost námořní dopravy spočívá v tom, že máme dobře placené posádky, které mají dobré sociální zabezpečení a dobré pracovní podmínky. Jsem velmi rád, že se zde konečně hovoří o vzdělávání námořníků, o celoživotním vzdělávání námořníků, o posílení profesních kvalifikací a kompetencí. Musíme to uznat jako právo pro všechny, kteří pracují na moři a musí to být financováno zaměstnavateli. Podporuji také požadavky, které se týkají stavby lodí a kvality oceli. Text, který je nám předložen, obsahuje určitý pokrok, ale je zde celá řada rozporů. Zůstává zde dogma té pokřivené konkurence. Pořád ještě nese stopu lobbystů a ultraliberálů. Například, jak podpořit zaměstnanost evropských námořníků a zároveň žádat o studie, kde se hovoří o tom, jak by nové technologie mohly nahradit lidskou pracovní sílu. Chceme potlačit dumping, ale navíc žádáme o volný pohyb pracujících, které nemají stejná práva v Evropské unii. Navíc máme zde autodeklarace a Dokonce se stává, že některé lodi převážejí produkty, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a vůbec nejsou deklarovány. Máme před sebou spoustu práce, kterou musíme udělat společně, protože je důležité, aby dobrá námořní politika na vysoké úrovni skutečně respektovala ty námořníky, kteří často riskují svůj život, aby reagovali na potřeby ostatních. Thank you. Now... Děkuji vám. A teď paní Rozbach za Evropu svobodu a svobody a demokracie. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi ambiciozní dokument, který se ale zaslouží několik komentářů. Já jsem ráda, že se zde hovoří o zlepšení složení naší flotily. Ale jak chceme zlepšit bezpečnost, a snížit vysoké náklady pro flotilu, které zde existují. Když se například nějaké plavidlo používá pro obchodování s lidmi, kontroly nejsou dostačující. Evropská unie chce, aby všechny země uplatňovaly environmentální normy EU. Ovšem stane se to, že lodě, které tato pravidla nedodržují, využijí naší benevolentnosti. Pokud o pirátství, tak eh, problém u afrických břehů je velmi dobře známý a ovlivňuje to také evropské rejdaře. Ve všech pobřežních vodách musí být uplatňovány environmentální normy, abychom zabránili katastrofám. Musíme také posílit eh, pobřežní dopravu a ne naopak ji oslabovat. A poslední poznámka. Kde je vlastně debata o dopravě, která by měla respektovat životní prostředí? Máme posílat naše lodi, které už dosloužily do Indie, aby se tam jakýmkoliv způsobem zlikvidovaly? Děkuji. Pan Marinesku, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský námořní sektor eh, musí být vnímán v souvislostech eh, mezinárodních. Víme, a zejména se to týká přepravy cestujících a nákladní dopravy. A je potřeba zlepšit fungování celého tohoto sektoru, je potřeba zlepšit vzdělávání námořníků, jejich pracovní podmínky. Je také potřeba zlepšit jejich životní podmínky, eh, když jsou zrovna na tato evropská strategie by se měla týkat také těch, kteří využívají plavidla nebo je eh, budují. Ti všichni mají nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Víme, že eh, azijské nebo jiné státy eh, nabízejí mnoho možností a proto evropské společnosti si radši pořizují tyto plavidla v Dubaji nebo v Číně a potom se plaví pod jinou vlajkou. A to by mělo skončit, nemělo by to tak pokračovat. Členské státy by měly užij spolupracovat, tak, abychom harmonizovali tento sektor, aby byly nabízeny stáže ve vzdělávání, aby se zlepšila kvalita vzdělávání na všech námořních školách v Evropě. A další aspekt se týká bezpečnosti. Bezpečnost eh, ohrožuje Eh, dobré fungování námořní dopravy. Víme, k čemu eh, dochází u rohu Afriky. Proběhlo se několik úspěšných operací, ale musíme tady zajistit více bezpečnosti. Eh, armáda by měla více prostředků pro to, aby mohli hlídkovat tuto oblast a mohli zajistit lepší bezpečnost plavidel. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Elkadroj, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Chtěl bych eh, podpořit poznámky, které učinil pan Fleckenstein, také pan zpravodaj a chtěl bych eh, poděkovat pan, panu Fandálenovi za jeho vynikající zprávu. V podstatě hovoří o celé řadě důležitých aspektů. O důležitosti loďstva pro naši ekonomiku, abychom byli konkurenceschopní na celosvětovém trhu, abychom udělali vše pro to, aby náš námořní sektor zůstal nejen konkurenceschopný, ale také trvale udržitelný. To znamená, jinými slovy, musíme vzít v úvahu eh, rizika eh, změny vlajek. A to se musí provádět eh, za rovných podmínek. Musíme vytvořit pravidla, která byla vyhlášena již v minulosti, nicméně je musíme nyní prosadit. Chtěl bych se zmínit také o zaměstnanosti, o pracovních podmínkách. Tento sektor musí být opět atraktivní pro mladé lidi. To je velice obtížné. Musíme udělat vše, co je v našich silách, aby mladí lidé viděli v tomto sektoru svoji budoucnost, aby tam viděli možnost své kariéry, také musíme zlepšit pracovní podmínky prostřednictvím legislativy, které předloží ILO, čili Mezinárodní organizace práce. Tyto podmínky musíme ratifikovat. Také námořní doprava má vliv na životní prostředí, sice je trvalo udržitelná, ale můžeme udělat více. Opět musíme zavést celoevropská pravidla a musíme podpořit eh, námořní agenturu. Musíme tedy vytvořit eh, atraktivní pracovní místa. Tato práce musí být také bezpečná, čili musíme plně implementovat veškerá pravidla a musíme dále podpořovat eh, misi Atalantu. Děkuji. A nyní má slovo paní Meissner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že hovořím jako první za skupinu liberálů, tak bych chtěla poděkovat panu Van Dálenovi. Všichni jsme byli svědky toho, že pracoval eh, s velkým nasazením a eh, ve prospěch námořní dopravy. My si všichni uvědomujeme důležitost této oblasti. Jde nám o to, aby eh, tento sektoru, aby se tomuto sektoru dařilo co nejlépe, tak jako tomu konečně bylo i před krizí. Víme, že je to velmi důležitý faktor pro další rozvoj Evropy. Nicméně po tom nejhorším eh, v rámci krizi teď začíná znovu růst a eh, víme, že 80% našeho vývozu a dovozu jde přes námořní přístavy a proto bychom měli lépe propojit v rámci dopravních sítí. Potřebujeme také novou generaci eh, námořníků, pokud máme zvyšovat kapacity námořní dopravy, musíme mít kvalitní vzdělávání, které bude harmonizováno v rámci Evropy a musíme také motivovat lidi, aby v tomto sektoru pracovali. Lidé by v tom měli vidět eh, šanci zlepšit své životní podmínky a o tom všech bychom tady měli diskutovat. A co se týče ekologie, Víme, že námořní doprava je ekologická, zejména díky tomu, že nevypouští tolik emisí, ale pořád ještě vypouští hodně emisí síry a dalších plynů eh, a proto by se mělo pracovat na zlepšení technologií. Námořní doprava je předmětem mezinárodní hospodářské soutěže, bychom měli zachovat vedoucí úlohu Evropy proto potřebujeme i státní pomoc v některých jednotlivých případech a měli bychom eh, tedy zajistit další rozvoj sektoru. Jde o naši budoucnost a proto bychom měli eh, přijímat dlouhodobou strategii. Děkuji vám, paní Meissner. Pan Rike. Monsieur le Président, merci. Pane předsedo, děkuji. Pane komisaři, je důležité vést na evropské úrovni ambiciozní námořní politiku, která musí mít dlouhodobé cíle. A musíme brát v úvahu specifika tohoto sektoru a výzvy, které před ním stojí. Námořní doprava je strategickým sektorem pro Evropskou unii z celé řady důvodů, především proto, že hraje roli v oblasti zaměstnanosti, má také mezinárodní dimenzi a ekologický a trvale udržitelný charakter. Říkali jsme, že pokrývá 80 světového obchodu. Zpráva pana Vandalona nám ukazuje cestu, jakou bychom se měli řídit a stanovuje strategické cíle a klíčové oblasti, ve kterých by se evropská politika měla pohybovat, pokud je o námořní dopravu. S paní Vlasto jsme v dopravním výboru podpořili určité body. Chtěli jsme říct, že Evropská unie musí posilovat konkurenceschopnost námořní dopravy, která je založena na zlepšení pracovních podmínek a kariérních možností v tomto rezortu, aniž by, by tedy tento cíl konkurenceschopnosti byl oddělen od eh, loajální konkurence, od ochrany životního prostředí a tak dále. Evropská politika musí podporovat externalizaci, eh, internalizaci externích nákladů a také uplatňovat kontrolu emisí. Investice do modernizace a rozšiřování přístavních infrastruktur by také měly být prioritou. Je důležité, aby Evropský parlament prezentoval svou vizi, pokud jde o politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018. Zpráva pana Vandalena získala širokou podporu v dopravním výboru a doufám, že získá stejnou podporu i na úrovni Evropského parlamentu. A to dá této zprávě velkou sílu v následujících jednáních. Děkuji. Děkuji. A paní Tykau, dvě minuty. Thank you, Mr. Chair. Transport... Děkuji mnohokrát. Námořní doprava je pro Evropu nesmírně důležitá a víme, že se potýká s se zvýšenou konkurencí nejen v rámci společenství, ale v mezinárodním měřítku. A proto bychom chtěli zdůraznit důležitost tohoto sektoru ve vztahu vůči vnějšímu světu zejména. Chtěla bych také eh, zdůraznit, že v Evropské unii máme několik členských států, které jsou na černém seznamu nebo dokonce na šedém seznamu a proto by všichni provozatelé plavidel měli udělat proto, aby se eh, mohli přesunout na bílý seznam. Myslím, že máme velkou potřebu toho, aby všechny přímořské evropské státy měly společnou, společný systém řízení eh, nehod. A proto bych chtěla požádat komisi, aby se postarala o to, aby všechny státy, které jsou na břehu Černého moře, byly také předmětem eh, této strategie. A proto by komise měla, tak jako u dalších eh, oblastí, přímořských oblastí, měla se postarat o přípravu koridorů, které by měly jít až eh, do Konstance z Rotterdamu O 4 tisíce kilometrů bychom tím mohli zkrátit vzdálenost k Černému moři a proto si myslím, že jak komise, tak členské státy by měly rozvíjet jako prioritní zejména projekt 18. A přestože námořní doprava neznečišťuje tolik jako ostatní způsoby dopravy, tak je potřeba, aby i tento sektor byl zahrnut do systému obchodování se emisními povolenkami. Je pravda, že dnes eh, se potýkáme také s velkými výzvami. Jedni, jednou z nich je krize hospodářská. A víme, že panuje velký nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jejich pracovní a sociální podmínky jsou spojeny s konkurenceschopností evropské flotily a proto si myslím, že bychom měli zlepšit mobilitu těchto pracovníků bez jakýchkoliv překážek. Děkuji eh, a nevidím, že by tady byl pan Kelly. Pokud tedy tady není, tak má slovo paní Ayala. For two minutes. Na dvě minuty. Prezidenty. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji panu Vandálenovi a také ostatním kolegům za tuto skvělou iniciativu, která posouvá vpřed eh, snahu Evropského parlamentu o podporu politiky v oblasti námořní dopravy. Děkuji také, že byla přijata většina mých návrhů. Jsou zde takové věci jako přizpůsobení přístavů a lodí potřebám osob se sníženou o pohyblivostí. Také se zde hovoří o ratifikaci úmluvy o pracovních podmínkách Mezinárodní organizace práce. Také se zde hovoří o tom, že bychom měli bojovat proti vykořišťování námořníků. Také se zde navrhuje vůči role v boji proti znečišťování. Hovoří se také o snižování síry a emisí. Omlouvám se, co se stalo? Také se zde hovoří o používání inteligentních dopravních systémů, jako například satelitní systém Galileo. Navrchuje se zde také zintenzivnit boj proti pirátství, podpořit operaci Atalanta, zlepšit design lodí, aby byly přizpůsobeny největším požadavkům na jejich dostupnost a bezpečnost. Také jsem velmi ráda, že se zde uznává role přístavů v nových transevropských dopravních sítích a jejich propojení s logickými platformami. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní máme postup ke HDI. Hlásí se pan Papa Nikolau, prosím. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedo. Tato strategie je velmi ambiciozní, obsahuje celou řadu doporučení a já souhlasím s tím, co už říká zpravodaj za naše politickou skupinu, ale dovolte mi ještě několik slov jako člena výboru LIBE Eh, týká se to e-maritime, což je eh, síť eh, monitorovací. Tady by mělo jít o integrovaný systém řízení informací v námořní dopravě. Jde tady o vzájemné sledování všech lodí, které se pohybují na moři, jakož jejich nákladu. Nicméně elektronické prostředky ještě nejsou dostatečně vyvinuté a proto Existuje ještě další možnost eh, Frontexu, eh, využít tedy agentury Frontex v boji proti eh, nelegální migraci. Já nevím, co s tím bude dělat komise, jestli to zahrne do svého sdělení, nebo jestli stanoví rozdílné pravomoce pro různé nositele těchto informací. Je potřeba se postarat o to, aby každopádně ten systém fungoval lépe, než je tomu dosud. Vaše otázka je jasná. Teď pan Pasku na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych řešit dvě otázky, které zmiňuje pan zpravodaj, nicméně ne do detailů. Otázka piráctví. Ta doporučení jsou dobrá, nicméně velice obecná. Možná bychom měli přispět k pravidlům sebeochrany, které eh, navrhuje AMO. Měli bychom se poučit z mise Atalanty, jinak se bude piráctví šířit a my nebudeme moci využít podobných misí eh, v rámci našich loďstev. Dále musíme propracovat vztah eh, mezi sektor říční dopravou a námořní dopravou. Například eh, musíme propojit ekonomické, politické a jiné aspekty mezi řekou Dunajem a Černým mořem. Děkuji. A nyní se hlásí paní Tykau. Pokud chcete ještě hovořit, máte možnost. Děkuji. Ráda bych požádala eh, dvě věci, pana komisaře. Um, un raport pe care îl solicităm Comisiei Europene privind... První se týká zprávy, o kterou jsme požádali Evropskou komisi ohledně efektivity programu Marco Polo. A druhá otázka se týká možnosti nebo tedy budoucnosti legislativních návrhů ohledně posilování role námořních přístavů v logistickém světovém rámci. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát a máme ještě jednoho řečníka, který se hlásí o slovo pan Komacakos. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal slovo. Eh, požádal jsem o něj z jednoho důvodu. Já jsem na něco zapomněl, když jsem hovořil poprvé a proto bych to chtěl doplnit. Týká se to role agentury pro námořní bezpečnost EMCA. To je velmi důležitá práce. My jsme tam nedávno byli na návštěvě s kolegy. Myslím, že odvádí skvělou užitečnou práci, které bychom měli využít také v této strategii. Zasluhuje si naši podporu a myslím, že tady jde o data a systém zprávy dat, který by neměl pomoci jenom plavidlům na moři, ale také dalším. Například se to týká dat, která jsou zpracovávána, která by mohl využívat Frontex. EMCA dělá nesmírně důležitou práci a měli bychom to mít na paměti, až budeme hovořit o této námořní strategii. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan komisář, který by měl odpovědět na tyto dotazy. Pane předsedo, vážení poslanci, byla to skutečně velice zajímavá rozprava, zcela jistě posiluje zprávu pana Vandálena, která je výborná, ale není nic těžšího, než napsat zprávu o strategii, protože to je určitý nástroj, který je dlouhodobou vizí, zároveň se musí soustředit na hlavní důležité body. V tuto chvíli v komisi pracujeme eh, na detailní cestovní mapě, která se má zabývat implementací, takže doufám, že tato zpráva posílí naše snahy. Chtěl bych nyní odpovědět na konkrétní dotazy. Bylo řečeno um, několik slov o státní pomoci. To spadá do oblasti hospodářské soutěže. Máme bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž mezi námi, čili skutečně musíme spolupracovat s touto oblastí. Nemohu vám dát konkrétní harmonogram v tuto chvíli, ale pracujeme na tom. Dále Marco Polo. Bavili jsme se o otázkách eh, transevropských sítí a diskuse o Marco Polu se bude týkat těchto otázek také. Co se týče námořních přístavů, tak v tuto chvíli nemáme žádnou legislativu, kterou bychom připravovali. Takže ještě jednou, eh, pane předsedo, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat za tuto rozpravu, která byla velice přínosná. Děkuji mnohokrát, eh, pane komisaři, a nyní má slovo náš pan zpravodaj, pan Van Dalen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také všem svým kolegům. Myslím si, že tato zpráva je dobrým příkladem dobré spolupráce mezi našimi politickými skupinami. Rád bych se vyslovil ke třema bodům. Jednak je to oblast životního prostředí, to je zcela zásadní, protože námořní sektor musí být ještě více ekologičtější. Nyní mám na mysli například eh, eh, dotace, co se týče paliva, možná by to měla komise eh, zvážit. Dále jsou to otázky tzv. zelených přístavů. To je podle mého názoru také dobrý nápad. To znamená, že ekologická loď bude vybavena rychleji, bude platit také nižší poplatky. To je dobrý nápad. Čili to jsou určité systémy stimulů. Pokud budete mít dobrou loď, tak budete také za to odměněni. A myslím si, že to je vynikající nápad. Co se týče bezpečnosti, jeden z kolegů se zmínil o tom, že musíme implementovat třetí námořní balíček, to musí implementovat jednotlivé členské státy. Dále paní Tikau se zmínila o pařížském memorandu o porozumění, máte pravdu. Nyní se mění způsob inspekce, v podstatě vycházíme z hodnocení rizika a nestanovujeme fixní procento. To znamená opět, eh, že odměňujeme dobré chování. Tak by se chtěl vyslovit ke Slovensku, ještě není na bílé listině, takže prosím vyvinte další úsilí. A dále je to otázka údržby lodí. Víme velice dobře, že když se bavíme o klasifikačních eh, úřadech, tak eh, musíme být velice opatrní. Nesmíme přicházet o pracovní místa. A na závěr ještě mise Atalanta. Nedávno holandské loďstvo vysvobodilo eh, jednu obchodní loď s rukou pirátů. Musíme udělat vše pro to, abychom posílili tuto misi. Chtěl bych na závěr poděkovat panu komisaři, chtěl bych poděkovat celé komise a doufám, že naše doporučení se zohlední v cestovní mapě. Děkuji. Děkuji, pane Fandálené. Nyní bych rád ukončil rozpravu k tomuto tématu a budeme hlasovat o této zprávě během dvou týdnů během eh, našeho zasedání v Bruselu. Now let me to welcome Commissioner Kroos. Nyní uh, eh, přivídám uh, eh, komisaře, uh, komisaře Kroos, komisařku Kroos.